Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem pořadu jednání. S tím, že budeme tu mít e, studii o nadměrné regulaci, kterou e, vyžádala komise, abychom lépe pochopili účinky eh, nadměrné eh, regulace, která eh, zvyšuje správní zátěž příjemců i organizací v rámci strukturálních fondů. A to znamená v rámci podpory této práce byla zažádána studie od společnosti Foresight, a tato eh, studie představuje vlastně analýzu důvodů této nadměrné regulace, identifikuje některé eh, konkrétní ehm, postupy a navrhuje eh, také ehm, možnosti předcházení této nadměrné regulaci. A je tu pan Bon, který je výzkumník um, ehm, Special Foresight, který nám představí výsledky této studie. A po jeho prezentaci dostanou eh, slovo i další kolegové. Takže teď vám bez dalších přítahů dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Děkuji za pozvání. Pokusím se velmi stručně projít eh, výsledky této poměrně komplexní eh, studie eh, gold platingu. Eh, řeknu vám, co, jaká je definice gold platingu. Jak to vlastně chápeme v kontextu strukturálních investičních fondů. A pak projdeme celý ten cyklus, abychom viděli, kde v programovém cyklu jsou nějaké momenty, kde k goldplatingu dochází, jak to identifikujeme, jaké to má e, dopady. A pak e, samozřejmě vám dám nějaké podniky, e, podněty k zamyšlení ohledně toho, jak by se dalo snížit či omezit. Takže když se podíváme na cíle této studie na všech pět fondů EZIF, tak jak to vypadá jaké jsou důvody a účinky a pak několik eh, takových ukazatelů k tomu, jak by se dali omezit. Takže eh, my jsme se na to dívali systematickým způsobem s tím, že to není nějaká ojedinělá samostatná část, eh, ale je to systematická část této oblasti politiky, proto jsme k tomu přistupovali ehm, prostřednictvím jak dokumentární studie, tak i analýzy. Prováděli jsme rovněž pohovory, organizovali jsme no, pohovory se účastníky, abychom si udělali lepší představu o tom, co se děje, jaké to má eh, dopady a účinky. A několik z nich jsme pak eh, pozvali na eh, naší studijní skupinu, abychom si udělali představu, jak to vypadá ve všech 28 členských státech a na evropské úrovni. No a e, dospěli jsme k určitým závěrům a kategorizacím. Takže řešili jsme všech 28 členských států, u devíti jsme šli trošku víc do hloubky, ale samozřejmě ta, ta studie stejně nesrovnává členské státy mezi sebou. Jsou to všechno jenom příklady různých typů z různých členských států. A bylo potřeba všem se dívat napříč členskými státy, abychom se dívat, ne, pouze e, omezený vzorek. Jsou tu čtyři takové termíny, které musíme rozlišovat. Jednak aktivní gold plating. To je asi to, co máte na mysli, když, to, když řeknete, e, gold plating. To znamená, že nějaké nadměrné správní regulační eh, postupy, ehm, když někdo k tomu, co existuje, ještě něco dalšího dodá. Pak existuje také pasivní forma. V této pasivní podobě někdo může říct, Dá se to dělat různým způsobem, i jednodušším způsobem v rámci regulačního rámce, ale my to nevyužijeme. A to je vlastně pak také plating. protože by se to sice dalo dělat snadněji, ale neděje se tak. A pak v průběhu celé prezentace si musíme eh, také, nesmíme zapomínat na správní náklady na úrovni programu členských států, Eh, které implementují politiky soudržnosti. Čili jaké jsou náklady implementace programu. Administrativní zátěž, správní zátěž, to, je, eh, to jsou náklady pro příjemce. Čili jaké náklady s tím oni mají, aby splnili eh, všechny, všechna pravidla regulace. Tolik několik základních termínů, které bych si přál, abyste měli na vědomí. A teď se podívejme tady na ten obrázek a tady to uvidíme ve větším měřítku. Vidíme tady tu modrou šipku eh, nalevo nahoře. A to je evropský regulační rámec, eh, kde to je to, co se musí udělat, pokud chceme zpravovat eh, fondy ESIF. A pak máme ty či, oranžové nebo žluté, chcete-li, šipky. To jsou dodatečné požadavky z, z, plynoucí z dalších nařízení evropských, národních regulací, čili z různých úrovních. A to všechno se k tomu přidává. No a úplně napravo. Interpretace regulačního rámce. Někdo se není úplně stoprocentně jist, jak to má chápat, jak to má vnímat, takže tomu dá nějakou interpretaci, která může být ve skutečnosti nákladnější, než je nutné. A to vše pak vede k dodatečným administrativním nákladům na úrovni z eh, jejich zprávy, implementace. A to se všechno promítne do dodatečných nákladů pro Eh, koncové příjemce. Takže z toho vyplývá takový celkový eh, obrázek, abychom eh, viděli, jak se jedna věc přidává k druhé. Když si pak projdete celý programový cyklus, tak jsme z té naší studie zjistili, že jakýkoliv okamžik v rámci toho cyklu si vezmete, tak tam můžete identifikovat určité momenty, eh, v nichž eh, dochází ke goldplatingu na programové úrovni, eh, na úrovni národních regulací, které dodávají další požadavky při přesouvání zodpovědnosti na některé další prostředníky a orgány. A pak zjištění související s aplikačním procesem na programové a projektové úrovni, která zahrnují pak některá dodatečná kritéria způsobilosti nad to, co je nezbytně nutné. E, další podpůrné materiály, které se musí předložit a monitorovat a přeskoumat. přeskoumat. A to se dost liší v jednotlivých případech. A ne všechno z toho přímo souvisí s, s právním rámcem. A pak je tu horizontální princip, kdy lidé mohou věci trochu přehnat. Ve zprávě jsou příklady, které nebudu rozvádět do větších podrobností, abychom ušetřili čas. A pak se dostáváme konečně k monitorovacím oznamovacím povinnostem. Velmi časté součásti těchto programů jsou takovým aspektem je frekvence oznamovací povinnosti. Čili jak často je nutné oznamovat. Pak je tu taková eh, ještě záležitost elektronická soudržnost, to znamená, že je nutné, aby se se vším dalo nakládat. Elektronické, ale přitom často tu máme ještě další e, paralelní auditovou stopu, která není nezbytná. Dále, e, otázka proplácení, e, když se podíváte na počty dokumentů, které jsou nezbytné při žádosti o platbu, tak vidíme, že eh, i v těchto případech najdeme jasné případy gold platingu. Pak jaké platby, jaké výdaje jsou způsobilé, jaké ne. Eh, věci, které jdou hodně nad rámec toho, co je absolutně nezbytné podle regulačního prámce rámce A. A pak dále finanční kontrola. Většina z vás o tom asi hodně slyšela. Finanční kontrola často má rigidnější přístup oproti tomu, co by bylo nezbytné. Pokud se podíváte pouze na ESIF, třeba v, v, v eh, oblasti zakázek, ještě dodatečná kritéria, podmínky a byly případy, kdy finanční kontrola šla nad rámec běžné kontroly finanční aktivity. Nebo kde regulační rámec byl rozšířen a žádá se po programech nebo od programu více, což jim stěžuje život, takže pak všechno ve výsledku mnohem nákladnější. A proč k tomu dochází? Tady máte poměrně komplexní obrázek a k tomu jenom pár slov. Takže tady, je o čem, tady vidíme, o čem to vlastně je. Je to o určitých nesouladech a když se bavíme s lidmi a díváme se na dokumenty, vidíme, že nebyly úplně nejdůležitější, ale existují jsou tam ve zprávě, jsou příklady, ale pod tím jsou je některá případy opožděné regulace, interpretační nejistoty. A ty jsou daleko výraznější části goldplatingu, kde prostě jednotlivé orgány nemají jasno v tom, nejsou si jisty, jak mají eh, něco interpretovat, mají eh, různé vnímání, různé pochopení, takže se snaží, snaží eh, hrát bezpečnou hru, tak říkajíc, a radši si to pojistit nadměrnými požadavky. A pak vidíte, že měli jsme, měli jsme audit, měli jsme různá zjištění auditu a někdy velice striktní postup, abychom zabránili riziku. Vyplývá to možná z nějakého obav, z nějaké obavy, z nějakého strachu, že by se něco mohlo dít. Ale nesmíme také podceňovat to, co se děje v dalších fázích. Existují různé správní tradice a kultury. A ty přistupují k věcem různě. A i to pak určuje některé z těchto jevů. A samozřejmě, že vždycky, když jsme hovořili s těmi um, protěžky, tak vždycky čas, tam figuroval uh, audit, ale také komplexnost toho systému. Systém je dosti komplexní a je tam prostě uh, celá řada hráčů, uh, subjektů, které mají zájem rozšíř, na rozšíření vlastních pravomocí. Byrokratická eh, pravomoc, která má zájem na vlastním eh, rozšiřování. A to eh, také se nabaluje. Prostě proč bychom nepožádali ještě další podpis, další dokument, striktnější verze, Eh, té způsobilosti. A čím víc pravidel vzniká, tím komplexnější to je a začne z toho být pak začarovaný kruh. Jaké to má dopady? Snažili jsme se rozlišit mezi dopady na úrovni programu a národních orgánů, administrativní náklady, když říkáme, je to více práce. Pro ně, že více zdrojů pak na eh, technickou pomoc, jde na eh, ověřování plnění. A tyto zdroje pak již nezbývají na to, abychom přemýšleli pro, na to, proč to děláme, proč to financujeme, za jakým účelem. A pak také komplex, čím komplexnější věc je a čím víc času vyžaduje, tím víc se to celé zpomaluje tím delš, déle pak trvá, než se vyhodnotí žádost, než se dozví žadatele, jestli dostanou finance nebo ne. A to tež se týká kontrolních rozhodnutí. Všechno se dostává do skluzu. A čím striktněji to interpretujeme, tím eh, větší je ta obava, že se něco eh, Eh, nepovede, že a tím eh, ale potom více eh, hrozí, že zroste ta správní zátěž. Ehm, pak tady vidíme ještě další práci, která vyplývá z těch správních úkonů. Je obzvláště drobnější hráči, malé fir, organizace, malé firmy a podniky, malé veřejné orgány, které nedisponují obrovským aparátem, a ty se bojí nebo jsou naprosto přetíženy těmito požadavky. Čili jistě, že to škodí všem, ale nejvíc těm malým hráčům. Na to nezapomínejme. Dokonce to může být i odrazující okolnost, eh, která je vlastně odrazuje od jakékoliv aktivity. A to, že se pak musíme věnovat na implementaci, ale ne na samotný cíl. Takže tady vidíme celostní obrázek té situace, a to, jak bychom měli uvažovat. Musíme vnímat celý ten systém eh, ve, ve své součinnosti. Několik eh, bodů, které možná zapadají do té diskuze, že samozřejmě, že plating zvyšuje administrativní zátěž, asi třetina správních požadavků v EZIFu je z goldplatingu. To je dost velký podíl, 30%. A to jak aktivního, tak pasivního. A dochází k tomu na všech úrovních procesu. Nejen na úrovni programu, nejen na národní nebo evropské úrovni, ale v celém sdíleném procesu řízení v průběhu celého životního cyklu těchto iniciativ. Takže jsme se zabývali, jak si můžeme identifikovat nějaké rozdíly mezi různými typy aktivit, ano, jistě, že jsou, ale eh, ty nebyly tak výrazné. Spíš jsou tu rozdíly mezi eh, členskými státy nebo správními kulturami. No a teď zpátky k těm důvodům, že často to vyplývá ze strachu. Nechceme udělat chybu. Nechceme, aby nakonec se dospělo k nějakým, eh, aby inspekce pak něco objevila, aby z auditu pak něco vyplynulo. A, ale z toho se pak stává začarovaný kruh. Bavili jsme se také o tom, jestli goldplating je nezbytný, nebo jestli je to vlastně nutné zlo, nebo ne. Možná do určité míry je to ospravedlnitelné, je někdy určitý důvod, proč dodáváme další, další, další požadavky, možná někdy to má určitý cíl, že se snažíme vyvážet různý, různé cíle. Jeden z příkladů je třeba zelené zakázky. Ehm, pokud žádáme systém zelených zakázek, chceme tím něco, něčeho dotá, dosáhnout, ale přidáváme něco k těm běžným kritériím eh, zakázkového procesu. Čili v tomto případě to je gold plating, ale možná o zdůvodnitelný určitou finalitou. A samozřejmě, že je to otázka sdíleného eh, řízení. Čili pokud to chceme řešit, musí se zhostit své odpovědnosti všichni aktéři z celého systému. A když si řekneme, tohle jsou věci, eh, ohledně kterých jsme eh, schromáždili nějaké informace, dokumenty a tak dále. Takže pokud chcete něčeho dosáhnout, tak se chceme zaměřit hlavně na tyto oblasti. Je to o transparentnosti, jasnosti, jednoduchosti, ale také o tom, abychom neměnili pořád pravidla. Pravidla nemusí být dokonalá, ale každá nová změna vytvoří nový okamžik nejistoty. Ale pokud chceme kontinuita, je to možná lepší než nějaká, nějaké drob, nějaká drobná zlepšení. Na národní úrovni bylo hodně o tom, abychom eh, využili um, určitá řešení elektronické zprávy, abychom tolik nežádali papíry, abychom eh, také se snažili eh, měnit i eh, správní kultury, aby byly ty věci co nejjednodušší. A aby příjemci měli co největší jasnost, aby to byla, byla ta zjednodušená nákladová varianta, což je velice silný nástroj ke snížení správních nástrojů. No a napříč všemi úrovněmi je patrné, že jde o budování kapacity, dialog, otevřený dialog, do kterého musí být všichni zapojeni včas, aby bylo jasné, jaký je jejich argument, aby se nebáli nějaké pomsty ze strany auditorů, Ehm, jenom proto, že měli nějaký nápad. A dále rovnováha mezi ehm, plněním na straně jedné a pak čeho skutečně dosáhneme. Čili výkonnost plnění to musí být v určité rovnováze. A poslední slide, měli jsme se zabývat nejenom naším obdobím, ale také obdobím po roce 2020, jak, jaké jsou naše hlavní myšlenky. Z naší diskuze eh, také vyplynulo, pokud chcete tři různé modely toho, jak eh, přistupovat ke goldplatingu, Tak v zásadě. Samozřejmě stabilita je důležitá, aby systém pokračoval, aby ale měli bychom se snažit eh, z čistého plnění se posouvat k více k výkonnosti. A pokud se chcete opravdu zbavit goalplatingu, musí být pravidla jasnější, přesnější, aby byl menší rozsah interpretaci a aby byl větší důraz na kontrolu vstupu a podrobný regulační rámec, který bude jasný. v mnoha členských státech je to přesně opačně, kdy čím vidíme, že čím víc eh, se snažíme kontrolovat věci, tím je ten systém aktivní, flexibilnější a tím více vzniká nedůvěry. Takže když chceme omezit gold plating, musíme umožnit flexibilitu, důvěru, tak aby program běžel tím správným způsobem, abychom ho vnímali z hlediska výsledku. Čili musí to být všechno legální, musí to probíhat v, v souladu s právními požadavky, ale nikoli v přehnaně nebo nadměrně. A je na legislátorovi, aby se rozhodl, co dává do budoucna větší smysl pokud jde o to konkrétní rozhodnutí těch pra, o těch pravidlech. My jsme vám tady chtěli dát jenom určitá pro a proti, která budou dále e, pobídkou vaší diskuze nad něčím, nad čím se budete moci zamyslet ve vaší, ve vaší rozpravě. Děkuji za pozornost. Je vous remercie infiniment, Já vám také děkuji, pane Ben, za tyto informace. E, jsou skutečně jsou to zajímavé vhledy a táži se, jestli si chce něk, některý z zde přítomných poslanců vzít slovo. Pan Buda? Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za toto, také za toto vysvětlení, pane Bam. Je jasné, že musíme usilovat o zjednodušení postupu absorpce evropských fondů co jsem si vzal z vaší prezentace? Jde o to, že jsou tu nejisté výklady ze strany těch, kdo pracují s těmito uh, regulacemi. A pak je tu už taková uh, kaskáda, kdy uh, často pak dospějeme k nadměrné regulaci ze strachu, abychom nepochybili. Dobrá, A do jaké míry by bylo možné mít jednotné postupy? I když hovoříme o různých eh, správních kulturách, jak jste řekl, ano, a šlo by říci, dobře, máme různé správní kultury, a ale možná by byly ně, bychom našli procedury, které jsou schopni akceptovat všichni. Všech, všech 27 členů je schopno je eh, akceptovat úplně stejně, tak, aby bylo jasné, jaká je ta cestovní mapa, jaký je proces eh, přesunu fondů z evropské eh, úrovně dál. Čili tady je potřeba mít opravdu jednotné postupy pro všech 27 států navzdory různým administrativním kulturám, čímž bychom snížili správní zátěž. Vy jste si všiml eh, toho, že eh, samozřejmě kdy eh, různí úředníci na všech úrovních si potom z toho berou svou část, i když se to kontroluje, vede k to potom k tomu strachu a to je nakonec má negativní účinek a s tím musíme bojovat. Dobrá, další otázky kolega Polčák. Děkuji za, eh, děkuji za udělení slova. Já bych se chtěl zeptat, eh, protože mě tato mm, debata poměrně hodně zaujala, i vaše prezentace, děkuji za ní, eh, bych se chtěl zeptat právě na úroveň spolupráce s neziskovými organizacemi nebo s organizacemi právních profesionálů, kteří se jaksi věnují zkoumání nové legislativy, jestli by toto taky nepomohlo řešení právě tohoto průsaku eh, evropských požadavků, teda respektive eh, z, evropské legislativy do národních eh, legislativ a právě to nabalování dalších, dalších povinností. Já bych si dovolil připomenout za Českou republiku, že my jsme zkoumali právě úroveň toho goldplatingu v České republice a zjistili jsme v tom minulém období v roce 2012, že bylo jenom odhadováno, že úroveň toho průsaku byla 25%, to znamená jedna čtvrtina nových povinností eh, v České republice, která byla původně odůvodňována stavem práva eh, Unie, eh, ale byl to právě tento neblahý jev goldplatingu. Takže z mé strany bych <laughs> mohl ilustrovat ty konkrétní povinnosti v České republice byla vznikla kauza o tom, že se musí balit každá kobliha do zvláštního obalu a zjistilo se, že to byl právě určité přání, e, právě ten příklad toho goldplatingu, anebo například, že se museli měnit e, bezdotykové vodovodní baterie, e, tyto kohoutky tedy na bezdotykové a taky se jednalo pouze o doporučení ze strany Evropské komise a nejednalo se o striktní požadavek takže bych se chtěl zeptat, do jaké míry ta spolupráce s neziskovým sektorem případně eh, by pomohla eh, řešení tohoto problému, jak vy ji vidíte, a za druhé, jestli, eh, jestli hodnocení dopadů, to znamená RIA analýza při přijímání už v tom daném členském státě a povinné vlastně vypořádávání připomínek k tomuto hodnocení dopadů, zda by nemohlo vést k, eh, k řešení této, tohoto neblahého jevu, protože by muselo být vždycky odůvodněno, proč ten národní orgán chce do té legislativy, která má svůj původ v evropské, eh, tedy ukrýt například konkrétní ustanovení. Děkuji. Merci beaucoup, Monsieur Nilsson. Děkuji. Tak, tak, tak. Děkuji vám a děkuji za tuto zprávu, která popisuje něco, co všichni velice dobře známe. A e, je dobré mít e, celkový obrázek o jako situaci. Já se domnívám, e, že je tu také určitá role auditorů v celém tomto dramatu. Eh, auditoři, kteří kontrolují dodržování pravidel a potom strach eh, z toho, že někdo udělá chybu. Eh, jak tady vidíte vztah mezi Evropskou komisí a národními úřady? Protože národní úřady se bojí, že udělají chybu a pak přijde komise eh, s, nějakým, s nějakou sankcí, což nikdo nechce, takže vznikají tvrdší požadavky, než by nutně eh, vznikat musely na konkrétní projekty. Eh, takže pro budoucí diskuzi nám bude tato studie velice užitečná. A bez ohledu na to, jak budeme postupovat, tak já si myslím, že je zapotřebí soustředit se více na důvěru a na výsledky, aby nemusely vznikat systémy tohoto typu. Já znám několik příkladů, kdy eh, vznikly pokusy o větší projekty, například v turistických eh, regionech, kde vlastně v cestovním ruchu působí stovky malých podniků, které se pokusily vytvořit kompetenční platformu pro to, aby mohly velké projekty společně zvládat. A tímto způsobem e, vlastně získávají e, prostředky e, tyto malé firmy přes prostředníka víceméně. Nicméně je potřeba, aby existoval patřičný právní rámec pro to, aby i ti malí aktéři se nemuseli tímto zabývat, aby mohli mít přímý přístup. Tak takovýto způsob zvládání větších projektů Eh, jak to bývá většinou na venkově, kde se združí eh, několik eh, malých podniků, tak je potřeba vzniky těchto kompetenčních platform nějak řídit, právě proto, aby vznikla důvěra. Já si tedy myslím, že řešení existují a že jejich základem je zkrátka větší důvěra, důvěra ve výsledky. Děkuji, pan Boštenáru. Děkuji, drahý příteli budu hovořit rumunsky, protože já mám takové trochu, tady eh, takové obsesivní dejavy trochu. My tady eh, znovu se snažíme potvrdit zjednodušení, eh, volat po zjednodušení, snadnějšímu přístupu k fondům, ale čím víc o tom voláme, tím složitější to ve skutečnosti je. Je to trošku takový, takové kafkoidní. Jde to je to v rozporu s naší veřejně vyjadřovanou vůlí. A teď pohovořím o některých realitách, e, ale již z rumunské perspektivy, takže rumunsky. Takže první aspekt, který, e, co, a to se řeklo velice dobře v této studii, který vyvolává určitou paniku, alarm nebo přímo paralýzu. To jsou e, auditová kritéria v členských státech. Tam e, jsou účetní dvory, které prostě e, často nepostupují e, podle základních postupů Evropského účetního dvora, účetního dvora, ale přidávají k tomu nové prvky, které to ještě víc komplikují. Je ovšem důležité upřesnit, že často ten uskutečněný audit jednotlivých DG není totéž jako eh, audit eh, Evropského účetního dvora. Tam jsou různé přístupy. A pak eh, ty pravidla auditu Evropského účetního dvora nejsou totožné s účetními dvory jednotlivých členských států. Přice, přitom to by bylo tak jednoduché, aby, aby auditová pravidla byla jednotnými pravidly v členských státech, protože když pokud je to evropský standard, tak by to tak mělo být, ale realita taková není. Aspoň v případě Rumunska kritéria uh, účetní, auditová, jsou daleko tvrdší, přísnější, skoro by se dalo říct abuzivní, ehm, která komplikují život eh, eh, těm žadatelům. V podstatě jim činí život přímo nemožným. A pak to, jak soudní orgány přistupují k předpokládaným podvodům. Tady jde o to, že, je tu, že neexistují uh, státní zástupci, kteří by měli stejný postup, jednotný postup, když uh, narazí na předpokládaný uh, podvod. To znamená, že při stejném podezření se bude přistupovat stejně jako v jiném členském státě a tak dále. A není to tak. Není. Uh, v Rumunsku je e, taková úplně e, hrůza, e, když přijde protikorupční soudce místní rumunský. Sam, sam, I když by se dalo říct, že jasné, že musíme postihovat jakoukoliv, eh, eh, jakýkoliv podvod exemplárním způsobem, to je pravda, ale zároveň jsem přesvědčen, že pokud nemáme společnou interpretaci práva, no tak osobní nebo individuální nebo skupinové interpretace eh, doslova nahání strach žadatelům. Eh, o prostředky z těchto, eh, z těchto programů. Oni jsou pak paralizováni. Ale lidé, já to říkám naprosto vážně, to je eh, rumunská realita a tady bych řekl dokonce i to, že potřeba stability je nutná v tom smyslu, aby byl určitý časový horizont, v němž jakákoliv změna legislativního institučního rámce týkající se eh, evropských programů může být eh, tedy eh, přípustná, jak, ale jakmile, se, jakmile budeme mít operační programu, jakmile vznikne legislativní instituční infrastruktura, tak po tom termínu, po tom termínu už není možné měnit jakýmkoliv způsobem právní a instituční rámec. Uvedu příklad. V jednom pro operačním programu z loňského roku se třikrát měnily normy v průběhu toho období e, programového. Takže žadatel byl naprosto zmaten. On připravil ten program na základě stávajícího rámce No a když se to pak uzavřelo, tak oni mu řekli, a ne, pardon, ono se to změnilo. Takže znova, nové náklady, nové správní náklady. A pak on to změnil podle těch podmínek a je to, je, to je absurdní. Evropská komise o tom ví, ale musí se omezit eh, ta tvůrčí kapacita národních eh, subjektů, eh, které potom mění normy, jak chtějí, protože jinak to vede k nemožnosti přístupu k těmto programům. A v neposlední řadě musíme brát potaz také to, co ta studie řeší, a to je správní zátěž, a to zejména finanční zátěž, která je ze, padá zejména na ty malé subjekty a na malé komunity. To byly zejména třeba ty komunity e, průmyslové z eh, bývalého NDR nebo z, eh, prostě komunistic, z komunistického období, kde existoval jenom jediný průmysl. No a oni nejsou teď schopni realizovat sofistikované projekty, zejména no to ani nemluvím o těch multifondových, protože oni prostě nemají zdroje, i, te, i ten slovník je pro ně těžký na pochopení. A navíc mají velmi skrovné prostředky. Jsou to drobné subjekty. Přitom to by měly být hnací síly, motory růstu, ale oni pak radši to vzdají. No, když nemůžu zvládnout ty správní náklady, tak e, samozřejmě to vzdám rovnou. A ještě poslední otázka. Myslíte si, že by Evropská že komis, komise, že skutečně zanalizuje tu vaši studii a vezme si z ní něco a udělá něco, aby se e, zabránilo tomuto e, kafkovskému e, scénáři, aby se situace usnadnila a zlepšila? Omlouvám se, jsem přetáhl, díky. Ano, je to velice zajímavé. Vždycky, když ty hovoříš, je to zajímavé. Uh, Děkuji, pane předsedo. Myslím, že kolega řekl eh, na závěr asi pětkrát, než jsme podařilo dokončit. Takže ohledně tedy představení té zprávy, jak to bylo poukázáno, eh, to bylo takové, takový pracovní úkon a analýza která nám poskytla pouze omezené informace. Bylo by asi užitečné, kdybyste předkládali konkrétní příklady toho gold platingu za jednotlivé členské státy a tedy ty konkrétní případy příjemců. To by bylo určitě užitečné i pro kolegy, o který, kteří o tom nevím, třeba jako ten případ s těmi koblížky z České republiky, takové příklady by byly užitečné. A myslím, že určitě je to také z důvodku nedostatečné znalosti nařízení nebo změn legislativy. To jsou ty eh, hlavní důvody. Pak zejména je to tedy ten strach, strach z možné penalizace, pokud tedy dojde k nějakým omylům eh, v nějakém třeba eh, povolení nějakého projektu. Takže otázkou i do budoucna je tady, co s tím můžeme udělat. Myslím si, že ta zpráva, ta prezentace je užitečná, poskytuje to taková obecná doporučení a můžeme, jak se tady na to nahlížet i do budoucna, ale je to tedy trend, Ono bude záviset na té rychlosti, ale ten trend je tedy se přesouvat od toho plnění Um, do budoucna, zejména tedy k výkonnosti. A otázkou tedy je, jak rychle se přesuneme právě do té situace jaksi přijatelné tady eh, výbor pro rozpočet nebo eh, pro rozpočtovou kontrolu by se na to také mohl podívat, třeba na to, jak tedy poměřovat tu, eh, tu zhodu, to plnění, takže jakými ukazateli to poměřovat a pak to mi další soubor ukazatelů, který bude poměřovat právě tu výkonnost a výsledky. No a ale i tak, myslím, tu bude stále ten strach z příslušných orgánů v regionech a ve státech, uh, takže tu situaci musíme opravdu řádně zvážit i obecně. Myslím, Viktor tady zmínil tu situaci s auditem, že by třeba nám v tomto mohl na pomoci i účetní e, dvůr, abychom tu měli opravdu ty důvěryhodné e, smlouvy a aby ti příjemci měli opravdu, jak si řekněme, čistý štít, tedy že vynaložili s těmi prostředky řádně a neměli strach z nějaké možnosti auditu. Takže tímto snížíme do budoucna strach z možnosti auditu, strach z možných penalizací, strach z možných omylů. No a pak tedy ta závěrečná otázka tady na zástupce kdyby byly předloženy nějaké tedy příklady toho, kdy prostě ty regiony nebo určité subjekty eh, eh, studovan, eh, zaměř, na které se měřila ta studie, tedy co oni by sami řekli, co by mohlo na pomoci do budoucna. Děkuji. Kolega Děkuji bardzo, pane předsedající. Mm. Děkuji, pane předsedo. A chtěl bych říci, tedy abych byl upřímný, že možná jsem posledním řečníkem v této debatě, vzhledem k tomu, že už se nehlasí nikdo další, tak bych chtěl říci, že všichni ti, kteří eh, hovořili přede mnou, mají pravdou problémem toho všeho, o čem tu mluvíme a mluvili jsme již mnohokrát, to známe, no ale účinky té debaty, které by měly vést v podstatě ke zjednodušení, vylepšení e, e, života vlastně těch příjemců, aby tu byla taková optimističtější vize, co se týče využívání strukturálních fondů, no tak něco takového stále neexistuje. A proč? protože tu nemáme jaksi schopnost zahájit konečně ty změny, které tolik, jak tady v tomto parlamentu, tak v různých členských státech, když se hovoří o byrokracii a do tom, o těch prodlevách a o, těch, e, o tom strachu a nedostatečné důvěře, jak o tom hovořil kolega Nilsson za Švédsko, to opravdu představuje takové ty základní prvky, které vytváří ty bariéry, které následně tedy zabraňují řádnému využívání fondu. Je tu nedostatečná důvěr. A samotná komise nedůvěřuje v členské státy, stejně tak neexistuje důvěra mezi tou centrální úrovní a místními nebo regionálními zprávami, tedy těmi regionálními, které schvalují ty programy. No a pak nedůvěři, nedůvěřuje ani ta regionální úroveň k těm uh, Eh, příjemcům. No a tady ta nedůvěra je vzájemná. Ani ti příjemci v podstatě nedůvěřují v eh, administrativě, protože eh, která jim vlastně poskytuje ty prostředky. Oni si říkají, že do budoucna oni je budou tedy pak kontrolovat. No a tristní tady v tom všem je to, že v celém tom koloběhu té byrokracie v podstatě jak si ztrácíme smysl toho samotného vytvoření politiky soudržnosti a těch samotných strukturálních politik, které vlastně mají zjednodušovat život občanům. Myslím si, že v dnešní době hlavní překážkou pro strukturální fundy jsou právě ty nejrůznější druhy auditu a kontrol. A já bych právě tady chtěl zopakovat, že právě teď mají všichni strach. Ten strach je obrovský a to proto, že všichni to vnímají tak, že v prvořadě ty kontroly jsou kontroly na více úrovních a navíc se provádějí bez nějaké, řekněme, reflexe. Nějak se tam nerozlišuje například mezi chybami, které byly učiněny úmyslně a od těch neúmyslných taková reflexe ze strany institucí, které kontrolují ty příjemce, v podstatě neexistuje a ani ze strany těch institucí, které vlastně jaksi vůbec zavádějí tady tyto prostředky a ty eh, pomoci pro to, aby se prováděly kontroly. Stejně tak tu ani nepanuje nějaká vize ohledně toho všeho, jak provádět tu politiku soudržnosti a strukturální fondy. Já jsem přesvědčen o následujícím a to jsem chtěl říci na obhajobu Evropské komise, protože si myslím, jak už to tu zaznělo i dnes eh, dopoledne, myslím, že o tom hovořil pan Nilsson, když jsme mluvili o politice soudržnosti po období 2020, že velká většina těch aspektů, které se týkají byrokracie a to přílišné množství dokumentů pochází z členských států. Zdá se, že všichni se chtějí ochránit před těmi kontrolami a pokud se zaznamená nějaká neregulérnost v systému, no tak k čemu dojde? V první řadě se vytvoří další pokyny a směrnice, které pak zase povedou k dalším stovkám či tisícům stránkám, kterými se ta neregulérnost má napravit. No a to se tedy týká e, nějakého konkrétního problému. A co se týče toho, co je třeba odstranit, tak jsem přesvědčen od následujícím. Nesmíme to ztrácet ze zřetele. Pokud příprava a proved, provádění projektu se zakládá na stovkách tisíců stránek nejrůznějších ustanovení a pokynů, tak já jsem opravdu přesvědčen, že je mnohem jednodušší, jak si obelhávat, pokud je tu taková míra nejasnosti a tolik zdrojů, které pocházejí z nejrůznějších oblastí. Protože pokud by došlo k opravdové zjednodušení, kdyby bylo zapotřebí přečíst jenom 50 nebo 100 stran ve chvíli, kdy chceme realizovat projekt, tak si myslím, že by nedocházelo k tolika omylům, protože všichni, kteří by to chtěli dělat, tak by věděli, že je to tedy i mnohem jednodušší ty chyby pak objevit. Takže ten eh, nadbytek byrokracie vede k tomu, že ti čestní příjemci vlastně mají strach realizovat projekty. No a ti, kteří mají nějaký záměr být jaksi nečestní, tak v tom vidí obrovskou příležitost, protože v těch tisícovkách stran se něco jednoduše ztratí. Děkuji za vaše eh, poznámky a postřehy. A eh, než vám dám slovo, tak mi dovolte několik postřehů. Já soudím, že na úrovni Evropského parlamentu tak my, poslanci, jakožto spolu eh, zákonodárci, bychom měli rovněž integrovat tuto nezbytnost maximálního snížení nadměrné regulace. No ale místo toho, eh, čeho jsme svědky? v procesu trialogu. Příliš, příliš často je to parlament, který rovněž v určitých eh, drobnostech komplikuje regulaci. Já jsem se účastnil v, mm, za, posl- při, za posledního období trialogu a všímal jsem si, že prostě příliš často jsme se nezaměřovali na to nejpodstatnější ale tu i tam jsme komplikovali pravidla. Ale to, co tu bylo řečeno, je naprosto pravda. A jenom chci říci, že i my bychom měli e, být v souladu s tím, protože máme poměrně významnou odpovědnost e, v tomto kontextu nadměrné akumulace pravidel. Na druhá věc občas se táží eh, ohledně eh, zdánlivého rozporu. Evropa, která je spíše litera, liberální, a nestala se z ní v určitém smyslu určitě eh, byrokratické monstrum? To je otázka, kterou si stojí za to klást. A odpověď jsme slyšeli v debatě. Myslím, že tady je opravdový problém důvěry mezi evropskými institucemi, členskými státy regionálními eh, orgány a příjemci. Mezi nimi a vyššími státy přes členské státy zase až k evropské úrovni, či oběma směry. A třetí poznámka. Možná máme trochu kom, takovou tendenci kompenzovat nedostatek demokratické legitimity přemírou kontrol a přemírou postihu. A bude-li Evropa i nadále vnímána lidmi jako organizace, která jenom trestá a kontroluje a dohlíží, no tak pak odpor vůči našim institucím jen poroste. Takže já vám teď dám znovu slovo, abyste mohl případně reagovat na poznámky, které tu zazněly. Okay, thank you very much. Well, I... Děkuji. Já s většinou toho, co tu zaznělo, souhlasím. Možná jen několik objasnění a reakcí z mé strany. Pokusím to projít postupně, abych na nikoho nezapomněl. Takže První řečník se žádal, zda by bylo možné tu mít jednotný postup pro všechny členské státy. Myslím, že tu byla rozsáhlá diskuze o tom. Otázkou je, že existují různé administrativní systémy a zda by něco takového fungovalo. A to je v podstatě otevřená otázka, do jaké míry ta různorodost té administrativní kultury v Evropě je připravena na opravdový jednotný postup, který by byl naprosto směrodatný. Ano, je tu určitý manévrovací prostor, ale zároveň musíme uznat, že země a regiony jsou velice odlož, odlišné v rámci Unie a to je třeba také o, eh, brát v potaz. Pak eh, k řečníkovi z České republiky, ten se dotazoval na zapojení neprofitových organizací či nějakých právnických združení, eh, co se týče tedy eh, analýzy té legislativy, aby se zajistilo, že se tam příliš nepřidává. Myslím, že v té zprávě je celá řada míst o tom, kde zmiňujeme ten prvotní dialog, kdy byli zapojeni právě lidé a jejich názory byly brány v potaz a, a také, aby tu nebylo právě, nedocházelo k těm nedorozuměním a ta velká míra obav. Pak, co se týče hodnocení dopadu, jako možná pomoc to může fungovat v tom národním regulačním eh, rámci, ale dochází k tomu goldplatingu i u programu a jejich interpretace toho, co mají dělat. Tady by to asi nebylo možno prostřednictvím takového nástroje vyřešit, takže ano, pouze do určité míry by to mohlo pomoci. Eh, švédský kolega zmínil to, že tu vkládáme velkou míru strachu do těch auditorů, nebo míry, jak se zdůrazňuje role auditorů. Chci tu zdůrazňovat, že ten strach z auditorů, to jsou vlastně spíš to, co mají lidé v hlavě, tedy, že co by mohl ten auditor zjistit, jak by to mohl vnímat, reagovat. Uh, v mnoha případech tedy ten strach z auditoru, tady si ani eh, ne, vlastně nevíme, proč by to mělo v konečném důsledku tak dopadnout. Eh, myslím, nevím, prostě lidé mají takový, takový to dojem a ten eh, včasný dialog mezi příslušnými auditory a aktéry v těch programech, to by mohlo také vyřešit. Pokud jste tedy auditorem, můžeme si to tedy eh, probrat a nemusíme tak nějak anticipovat, jak, jak by to mohlo být tedy vykládáno. Ano, tady je třeba tedy zdůraznit hodně ten dialog a transparentnost, to by mohlo být nápomocné. Pak ty platformové projekty, to je důležité zejména u těch menších aktérů, kteří říkají, že ty postupy jsou příliš náročné. Mohlo by to být řešení, které by pomohlo pak eh, kritiky těm množstvím těch platformových projektů kvůli nákladům a ta združení, která je vlastně provádějí jako takový prostřednictví a přebírají si část těch eh, nákladů a je třeba zajistit, aby ty prostředky šly na ty projekty a ne na, na nějaké eh, platformy uprostřed, ale Zase je to užitečný nástroj spíš pro ty menší aktéry, aby se dostali do celé věci. A našemu eh, rumunskému kolegovi, ten hovořil o té komplexnosti a o tom, zda národní audity a evropské regulace by mohly být více eh, regulovány. Myslím si, že tady to je o tom, že auditoři nejsou pověřeni na to, jak se má aplikovat evropská legislativa. To je eh, jaksi v úkolu národních eh, orgánů. Ve Švédsku je to tak, že prostě je třeba následovat eh, evropskou legislativu a ani nevěděli, že ta švédská je mnohem striktnější a na to právě přišli ti eh, auditoři. Auditor by měl tedy respektovat všechny ty právní rámce, které tam jaksi se mají uplatňovat a které třeba respektovat. Uh, tady to je zase ta otázka toho, jak harmonizovat, když tu máme opravdu příliš mnoho těch eh, regulačních rámců. A co se týče metod auditu a toho, jak eh, to jako zjednodušit, tady eh, zase panuje, panují názory o tom, jak tedy anticipovat, jak může fungovat ta práce auditoru. Pak tu zazněly otázky ohledně konkrétních příkladů. Já jsem ty konkrétní příklady neuváděl do prezentace, protože pak by ta má prezentace byla nekonečně dlouhá. Ale samozřejmě jsou tam části textu, kde hovoříme tedy o těch nejrůznějších aspektech a důvodech goldplatingu a, a dopadů, následků, ale máme příklady toho, jak k tomu eh, došlo a proč, ale prostě mám, máme je k dispozici, pokud byste eh, je chtěli vědět. Pak ten přesun od compliance k výkonnosti a ten druh eh, možných změn u auditu. Tady musíme velice opatrně ehm, postupovat, jak je to vnímáno. Já osobně jsem přesvědčen, že jasné ukazatele výkonnosti a systémy by měly vést právě i k méně krokům v tom procesu auditu a vše by se následně tedy mohlo zjednodušit. Takže si myslím, že by to mohlo opravdu na pomoci tomu celkovému zjednodušení v nejkratší době. Pak tu byla otázka o tom v té eh, focus group, zda tedy jsme se zabývali eh, i určitými příklady. Eh, otázka dialogu mezi nejrůznějšími aktéry, zejména tedy mezi auditory a příjemci. Panuje tu taková zhoda, že ten prvotní mm, dialog může hodně na pomoci. Opravdu to pomáhá tomu odstraňování strachu, protože právě z důvodu toho strachu jsou pak lidé přílišně opatrní. A na to je zase napojeno to, co tady sdílíte, tedy, že je třeba vytvořit větší míru důvěry to je v to podstatě to, co si přejeme, čeho si přejeme dosáhnout spíše, než zase vytvářet další a další jenom normy a pravidla. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Pane Bom, chci poděkovat také výzkumné jednoce politického oddělení B za její e, přínos této práci. A přicházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Víte, že 23. ledna jsme přeskoumali v rámci tady první výměny názoru zprávy z podnětu kolegy Bury týkající se zapojení partnerů a zviditelní výkonnosti evropských strukturálních a investičních fondů. vznikly z toho určité návrhy. No, já vám dám slovo. Připomínám, že lhuta pro pozměňovací návrhy je stanovena na úterý 28. Eh, března v poledne. Slovo má zpravodaje, pak si vyslechneme jednotlivé stínové zpravodaje. Já vám děkuji, pane předsedo. A chci poděkovat panu Lambertovi za podporu při přípravě této zprávy. Chci poděkovat také koordinátorům za to, že našli ta eh, vhodná slova, abychom to, toto eh, přijali, eh, tedy v zájmu lepší viditelnosti evropských strukturálních investičních fondů prostřednictvím partnerů. Víte, že se prostřednictvím těchto Eh, fondů snižují rozdíly mezi eh, jednotlivými regiony, vytváří se pracovní místa, zvyšuje se schopnost eh, a tato, tyto investice měly pozitivní dopad na ekonomiky členských států. Zároveň to přispělo k růstu kvality života, každodenního života, ale bohužel přednosti těchto investic nejsou vnímány vždy tak, jak by bylo třeba ze strany občanů základní myšlenka eh, této zprávy vyšla z toho, že politika soudržnosti je financována eh, rozpočet, rozpočtem um, 350 um, miliard eur, ale eh, závěr byl takový, že komunikační metody nebyly vždy optimální. Jak jsem již uh, řekl ve zprávě, pouze třetina dotázaných v rámci Eurobarometru v roce 2015 slyšela o těch projektech financovaných eh, spolufinancováním z eh, evropských fondů. Ještě jednou říkám 30%, pouze 30%. V dnešní Evropě je, existuje sociální krize a klima nedůvěry. A to v kontextu růstu stále e, slabějšího Brexitu, polarizace, která eh, vedla k určitému i rozrůznění um, ehm, názoru na budoucnost Evropy a um, možnost více rychlostní e, Evropy. A je potřeba eh, to vzít potaz, protože podle eh, dat například ze Spojeného království pouze 7% dotázaných občanů vědělo o investicích z Evropské unie. Na opačném polu to bylo 76% z těch regionů, jich se týká. Takový velký rozdíl mezi 7, 7% a 70%, čili procenty. To je eh, zásadní rozdíl a ukazuje to, že zapotřebí eh, lepší koordinace mezi eh, státními orgány, sociálními partnery, občanskou společností, zájmu komunikace o podpoře Evropské unie, aby se zvýšilo povědomí občanů a zvýšilo se jejich povědomí přináležitosti k evropskému projektu. je, rozdělil jsem to na několik kapitol. V první kapitole se analyzuje současná eh, situace a potřeba obnovení komunikace o politice, cílech politice soudržnosti. Eh, za druhé, eh, určité výzvy, které potřeba řešit, o stávající omezení a překážky, které stojí v cestě účinnější komunikaci my se snažíme vyzývat jednotlivé eh, eh, aktéry zodpovědné za rozhodování. Za třetí, specifické návrhy na komunikaci, na zapojení partnerů v druhé polovině finančovacího období 2014 až 2020, včetně nařízení Omnibus. Musíme si uvědomit, jakých matatelných cílů lze dosáhnout v tom stávajícím finančním období. A v kapitole 4 eh, hovoříme o opatřeních na podporu komunikace, kdy je eh, potřeba zapojit eh, občany do vytváření té nové perspektivy i po roce 2020. Do roku 2020 musíme vytvořit nové principy komunikace, ale identifikovat také rámec, v němž hlavní komunikátoři budou sami i příjemci eh, těchto eh, politik, budou z toho mít i prospět, prospěch eh, z těchto politik. A dále měly by existovat určité mm, ukazatele, jimiž můžeme měřit efektivitu těchto poselství. Ehm, a samozřejmě, že eh, je problém, že možnosti financování jsou spíš v rukou národních a regionálních orgánů. Že ty jsou nejbližší eh, těmto občanům a eh, těší se také největší důvěře spoluobčanů. Takže Eh, musíme zvýšit komunikaci s partnery, kteří eh, pomohou zlepšit tuto komunikaci směrem ke koncovým eh, uživatelům a občanům. A mus, nesmíme zapomínat na kontext a na uh, rozdílný pokrok, který se liší od re, jednoho regionu k druhému. Technická uh, pomoc potřebuje uh, vyšší rozpočet na komunikaci. Podle čísel komise eh, komunikace zatím eh, má, zahrnuje jenom velmi malé procento v rámci technické eh, pomoci. A, takže tady se navrhuje rozpočet, který bude dvojsložkový, jednak přímo na komunikaci, jednak, na, jednak implementační. Ehm, a pokud jde o partnery, tak ty jsou velmi rozmanití a mají určité konflikty eh, zájmu, takže musíme zajistit, aby ta eh, partnerství zajistila co, měla co nejširší charakter, aby eh, z toho vznikla určitá odpovědnost při implementaci politiky cílů soudržnosti. Bohužel tyto cíle nejsou tak rychle viditelné, jako například investice z EFSI. A um, proto by právě EFSI měl mít i, eh, komunik- i určitý zeměpisný eh, charakter. Některé členské státy vůbec nemají přístup eh, k Junckerovou plánu. A ty informace se nedostávají eh, vůbec k mm, významným eh, představitelům bankovních a finančních institucí některých členských států. Nevědí vůbec že to, že mají možnost eh, se obrátit na fondy EFSI. Takže je potřeba, aby existovaly určité, abychom efektivněji komunikovali, aby byla větší viditelnost těch investic a aby byl lepší přístup ke komunikačním prostředkům eh, komise. A aby pak prostřednictvím ehm, eh, tedy eh, řídicích orgánů v členských státech a koncových uživatelů se to dalo komunikovat dál. A opět narážíme na nutnost zjednodušovat protože pokrok je zatím nejs, nestejný na úrovni jednotlivých členských eh, států. Měly by mít pro, určité postupy, které budou eh, jednotné. A pak je důležité také externalizovat, eh, je tu otázka tady externalizace výsledků ve vztahu k té komunikaci. Takže ještě zdůraznuju toto slovo externalizace výsledků soudrž, politiky soudržnosti. E, komise musí mít různé komunikační strategie pro státy, které jsou čistými dárci a čistými příjemci. To jsou takové dva hlavní pilíře, které vyžadují, samosta- vyžadují samostatný přístup. Dám příklad. Pokud nějaká firma ze státu, který je čistým e, dárcem, vyrábí produkty, nebo něco, co je financováno z fondu EFSI, eh, které eh, pak vlynou do eh, konvergenčních států, tak ti, co jsou čistí přispěvatele, by měli publikovat, jak si komunikovat ty výhody, které to má pro tento členský stát z hlediska třeba zvyšování, nepřímého zvyšování HDP, aby ti občané věděli, na co vlastně Eh, jdou jejich prostředky skrze strukturální fondy. Z dlouhodobého eh, hlediska je možno dosáhnout cílu pouze pokud zapojíme všechny relevantní partnery do rozhodovacího procesu, kdy eh, poroste angažma a identifikace s těmito politikami. A musíme zejména zapojit jednotlivé občany do participačního procesu. Stejné mechanismy musí nabízet občanům možnost eh, stanovit priority investic v regionech, kde žijí, aby se občan stal integrální součástí rozhodovacího procesu, aby se cítil být eh, posílen a zmocněn tímto procesem a, aby věděl, jak se využívají tyto fondy. Jinak děkuji všem e, spolupracovníkům, kteří mi pomohli při vypracování této zprávy. Děkuji za e, podporu sekretariátu EPP a se sekretariátu e, výboru Regi a panu Laurenciu a komunikačním jednotce v DG Regio a také EPP z výboru regionu, s nimiž jsem eh, těsně spolupracoval. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur Buda. Děkuji, pane Buda, za tuto prezentaci. Slovo budou mít stínový zpravodajové za socialisty, kolegyně Jofrida. Anch'io ringrazio il collega Buda per questa relazione che... Děkuji. Já chci poděkovat panu Budovi za tuto zprávu, která nastěňuje hlavní body diskuze, kterou už jsme absolvovali několikrát v tomto výboru Na poslední schůzi s komisařem jsme se soustředili na výsledky politiky soudržnosti, zejména na to, jak tyto výsledky patřičně prodat. Toto má dvě úrovně. Jedna z nich souvisí s budoucností Evropské unie a druhá konkrétně i s budoucností politiky soudržnosti. K tomu zaprvé k budoucnosti Evropské unie. Tady se ukazuje určitá nedůvěra, určité rozčarování na straně občanů vůči Evropské unii kteří nevědí, do jaké míry se Evropská unie zapojuje například do otázky širokopásmového připojení budov eh, a tak dále. To všechno souvisí s tím, že lidé na tom mají osobní zájem, jsou osobně zainteresovaní, protože eh, politika soudržnosti má za sebou poměrně značný rozpočet a výsledky jsou eh, uspokojivé, ale nejsou vždy dobře viditelné. E, racionálně odpovídat na e, obavy občanů znamená e, posílit naši komunikaci o výsledcích a zejména posílit viditelnost úspěchů. Nesouvisí to nějak s marketingem nebo publicitou. My tady nic neprodáváme, pouze chceme zvýšit viditelnost evropských fondů aby občané viděli i do toho rozhodování na nejvyšších úrovních, i do eh, implementace eh, přímo u nich. Chtěl bych zdůraznit, že viditelnost eh, fondu soudržnosti je do značné míry také otázkou místních a regionálních orgánů. Myslím, že k tomu potřebujeme obecnou evropskou strategii. Potřebujeme dvě zacílené akce. Za prvé odstranit neefektivitu v, v proceduře a rozpočtu strukturálních fondů a za druhé mělo by jít o pozitivní sdělování toho, jak Evropská unie může pomáhat regionům růst. Tady hraje ústřední roli komise. která eh, k tomu musí zaujmout správné stanovisko, protože, jak už tu zaznělo, nestačí jenom dát razítko komise na brožurku nebo něco podobného. Eh, potřebujeme strategii, eh, která využívá nejrůznější formy médií. A musíme hovořit o všech fázích projektu. Některé z nich potřebují celé roky na to, než se projeví. A je důležité aby eh, občané viděli na všechny fáze projektu, nikoli pouze na jeho začátek, protože jinak to uškodí vnímání evropských fondů. Jinak to zní, jako by se ty peníze jenom použili jednou, což je argument, který často využívají populisté. kteří se dopouštějí um, nekorektního zjednodušování. budeme podávat pozměňovací návrhy, které zejména budou souviset s posilováním vizi, viditelnosti úspěchů eh, politiky soudržnosti a zviditelňování různých fází eh, projektu, jeho implementace, eh, technické pomoci technické pomoci eh, by měly být obsaženy eh, finanční prostředky na komunikaci. Eh, Evropská komise by měla zřídit školící platformy, facebookové stránky, webové stránky, které by se týkaly politiky soudržnosti. a je zapotřebí přístupné, veřejně přístupné databáze všech projektů, kde by bylo vidět, jak daleko pokročili, což je něco, co by měly dělat i soukromé firmy, protože ty by tímto to přímo eh, propagovali. Potřebujeme dobré vazby, zejména s místními médií, aby eh, poukazovali na jednotlivé fáze eh, projektu, popisovali jeho příběh. Můžeme například udělovat cenu za nejlepší projekt určitého roku, určitého regionu. Neměli bychom pouze jaksi akademicky eh, poukazovat na výsledky. Je zapotřebí být precizní, eh, je zapotřebí eh, ukazovat výsledky a je zapotřebí jednat. tak, aby to občané viděli. Děkuji. Nevidím tady kolegu za EKR a vidím paní slovo paní Tomašič. Děkuji vám. Já bych nejprve chtěla poděkovat panu Budovi za jeho návrh zprávy. Obecně souhlasím s většinou těch navržených bodů a návrhů. Je naprostá pravda, že informovanost o výsledcích politiky soudržnosti se značně liší v členských státech a proto si myslím, že eh, musíme lépe komunikovat a šířit povědomí o pozitivních dopadech a eh, o blahodárných výsledcích politiky soudržnosti na životy občanů i na ekonomiku. Domnívám se, že to porovnání eh, výsledku politiky soudržnosti a investic z EFSI, eh, tomu bychom se měli vyhnout, protože není žádné hodnocení, žádná studie, eh, které by ukazovaly, že výsledky politiky soudržnosti se projevují později než výsledky EFSI. Naopak projekty EFSI jsou často dlouhodobé investice, Eh, stejné povahy jako eh, investice z politiky soudržnosti. Mnoho z nich cílí na malé a střední podniky právě tak jako eh, projekty politiky soudržnosti. Děkuji. Děkuji. Jménem frakce ALDE bych chtěl také poděkovat panu Budovi za návrh zprávy. Myslím si, že se shodneme na tom, že zviditelnění fondu ESIF je nesmírně důležité téma. Obecně si myslím, že bychom neměli eh, komunikovat o Evropské unii a politice soudržnosti jako o dvou věcech, které jsou víceméně totéž. Informování o výsledcích politiky soudržnosti nicméně může přispět k lepšímu vnímání Evropské unie a jejího úsilí. Ta komunikace musí být založena na plánech, na výsledcích a měla by mít nějaký účel. Měla by být obsah a měla by být zacílená na určité publikum. Jak někdy říkáme v Nizozemsku, neměli bychom komunikovat eh, pouze kvůli komunikaci samotné. Teď několik komentářů k té zprávě. Musíme rozlišovat dvě složky komunikace. Jedna z nich jsou informace o příležitostech financování, eh, o tom, jak zpřístupnit finance potenciálním příjemcům, aby tak zafinancovali svůj projekt. A na druhé straně tu máme komunikaci o výsledcích politiky soudržnosti směrem k občanům. A upřímně řečeno, mě toto rozdělení poněkud chybí v, v odstavci 18. Tam zpravodaj například eh, hovoří o překladu do různých jazyků, tak tady opravdu musíme eh, nejprve si odpovědět na otázku, jestli tohle je pro příjemce, eh, protože jestli je to národní operační program, tak já nechci příliš mnoho euro dávat na překlady, přestože to, protože to publikum je pouze publikum z jednoho eh, členského státu. Tady si myslím, že je potřeba vylepšit text. Potom v odstavci 19. Zřízení task force pro komunikaci s eh, aktéry na více úrovních, to by mohlo dávat smysl, ale myslím si, že jenom pokud to bude na úrovni operačního programu. Takže ne nějak celoevropsky nebo na úrovni členského státu, ale opravdu striktně na úrovni operačního programu. Také mám trošku problém s odstavcem 24, který se týká zavedení eh, povinného procenta eh, technické pomoci a jejího vyčlenění na komunikaci. Já si myslím, že eh, technická pomoc eh, už se nyní používá na komunikační úsilí. Nemělo by se s tím ale zacházet jako s nějakou konkrétní složkou celkového rozpočtu. Já bych se zdráhal hovořit o povinném procentu na komunikaci. Technická pomoc si myslím, že je především k tomu, aby pomáhala regionům a místním orgánům s implementací politiky soudržnosti. A v tom stejném odstavci také zpravodaj volá po e, povinných selekčních kritériích projektů podle kvality komunikace. A tady zase bohužel nesouhlasím. Já si myslím, že východiskem výběru projektu by měla být kvalita toho projektu a ne kvalita komunikace o projektu jak byl projekt realizován. Mám na zpravodaj ještě otázku k odstavci 26. Tam e, volá po zapojení e, aktérů do rozpočtového procesu. Tak mě by zajímalo, jak. Jak přesně by zpravodaj chtěl zlepšit situaci a na jaké úrovni? Protože já tady vidím určité napětí, zejména mezi správními orgány které, eh, konkurují, které si konkurují vzájemně těmi projekty a na druhé straně mezi přáními eh, aktérů eh, v rozpočtovém procesu. Takže tady by mě zajímalo, jak byste to vysvětlil konkrétněji, tento odstavec. Potom v odstavci 30 navrhujete, a to si myslím, že jde už nad rozumnou míru, vytvořit novou platformu elektronické komunikace pro politiku soudržnosti a zejména o její implementaci. Já si myslím, že bychom se měli vyhnout zdvojení úsilí. Už existuje datový eh, portál a webová stránka o soudržnosti, takže nesnažme se eh, tímto způsobem duplikovat komunikační úsilí protože s tím se také pojí určitá investice. Všechno jsou to peníze daňových poplatníků a já bych je raději vynakládal rozumně a neduplikoval. pak bychom se měli možná zamyslet nad tím, že bychom odkázali v této zprávě na roli národních informačních a komunikačních úřadů. Existují eh, eh, celé řady sítí, už v členských státech jsou lidé, kteří se zabývají informováním a komunikací a Evropská komise by měla samozřejmě usnadňovat fungování eh, sítí těchto lidí a e, možná by e, se o tom, možná bychom se o tom mohli zmínit ve zprávě. Já tady podám některé pozměňovací návrhy, těším se na spolupráci se zpravodajem i se stínovými zpravodaji na tom, abychom tuto důležitou zprávu ještě vylepšili. Děkuji, paní Damáto. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat za tuto zprávu. Určitě v ní je obsaženo spousta zajímavých aspektů. Nejedná se jen o aspekty, které vyplývají z politiky soudržnosti, jde také o vztah mezi EU a občany. Chtěla bych se nyní vyjádřit obecně k těm jednotlivým aspektům. My samozřejmě podporujeme všechny ty iniciativy, které by ještě více podpořily politiku soudržnosti. Z praktického hlediska souhlasíme s výměnou správných postupů, nicméně stejně tak je důležité, aby se znovu vybudovala důvěra v politiku soudržnosti. A k tomu by eh, mohly posloužit i databáze, ale ty by se neměly jenom omezovat na popis projektu a na náklady, které s nimi souvisejí. Občané by si tam mohli také ověřit, zda ten daný konkrétní projekt přináší i přidanou hodnotu a jaký má vlastně význam pro daný region. To znamená, přejeme si větší transparentnost. Někdy ty místní orgány diktovaly v rámci politiky soudržnosti to, jak ji provádět a zmiňovali plítvání prostředky a podobně. A proto samozřejmě musíme uvažovat také nad tím, k čemu došlo v minulosti a napravit ty věci, které v minulosti nefungovaly. Je důležité, aby se vše implementovalo řádně. Měli bychom tedy nejen v zájmu nějaké té propagandy proti euroskepticismu zapracovat právě na těchto otázkách. Dále je tu ještě ten aspekt eurokritiky. My považujeme za nerozumné bránit to současné nastavení Evropské unie a jeho, její fungování. Ehm, nevím, zda tu stojí za to hovořit i o nějakém ničení a podobně. My jsme spíše pro hledání třetí cesty té konstruktivní kritiky. Abychom se zaměřili opravdu na všechny politiky a v rámci politiky soudržnosti se tedy ptám kolegu já to mám na mysli tři témata, která spolu souvisí. Článek 23, makroekonomická kondicionalita, inkluzivita projektů, které jsou financovány, které jsou tedy financovány. V podstatě si tady kladu otázku, proč bychom tam inkluzivněji neměli zapracovat i ty faktory partnerství do těch jednotlivých částí, ale mám i písemné připomínky, tam to mohu více vysvětlit. A slovo má komise. Děkuji. Komise vítá zprávu pana Budy Myslíme si, že obsahuje celou řadu dobrých návrhů. V podstatě se snažíme o stejné eh, záměry navýšit zviditelnění eh, politiky soudržnosti. V podstatě víme, že třetina občanů Evropy eh, ví o existenci regionální politiky, ale pak zejména ty země, které jsou většími příjemci, tam je toho tedy více. Tam je to jaksi eh, pozitivnější, mám na mysli konkrétně Polsko, Baltské země, Českou republiku, Maďarsko. Tam eh, je to o ta znalost eh, tady toho nad 50% mezi občany. Další dobrá zpráva je, že tedy z těch občanů, kteří o tom vědí, tak tři čtvrtiny z nich nahlížejí pozitivně na dopady regionální politiky což je něco, na čemž můžeme stavět. Ehm, chtěl bych panu Miltenburgovi poděkovat za to, co řekl o té sítě komunikačních eh, úřadů. Komise právě tady s těmito kolegy spolupracuje a také velice aktivně se zapojujeme do sdílení těch osvědčených postupů. Setkáváme se tak třikrát do roka a sdělujeme si právě ty osvědčené postupy a snažíme se také poskytovat eh, školení ohledně těch nových a významných aspektech v oblasti telekomunikací. No a těšíme se ještě na další navýšení takovéto spolupráce. A ještě chci říci, nebo zazněl tu odkaz, takový apel na komisi a akční plán. Myslím, že to nezaznělo konkrétně teď v debatě, ale eh, mohu říci, že samozřejmě se to k nám dostalo a nyní paní komisařka Krecu na tom pracuje, to znamená, eh, s něčím přijdeme a komise se snaží navýšit tu komunikaci eh, v průběhu roku 2017 a samozřejmě vždy s vámi budeme úzce spolupracovat. Děkuji a nyní má slovo pan zpravodaj Buda. Da, foarte mult. Uh. Děkuji. Děkuji všem uh, předřečníkům, bylo to opravdu nesmírně podnětné a uh, užitečné. Takže, jak řekla kolega Jofrida, je opravdu škoda, škoda, že tolik věcí se v Evropě děje, tolik dobrých věcí, aniž od nich občané vědí. A zároveň Eh, stínoví zpravodajové, spoluzpravodajové řekli, jestli je opravdu potřeba dát nějaké jasné procento na to, co znamená viditelnost, publicita a tak dále, ale je to důležité, protože to, co máme teď, nestačí. Z toho vyplývá můj návrh. Tato otázka musí být zapracována do um, projektu, protože um, je důležité, jestli ten projekt dostane publicitu nebo ne, to může mít dopady na výsledek. A pak otázka uh, jakéhosi participativního rozpočtu. Teď to znamená to, aby ten občan, když ví, o čem ty projekty jsou, chce se do toho zapojit. Uh, Třeba město z něhož pocházím má eh, starostu, eh, který je byl předtím premiér, takže on každoročně, v, každé, v každém rozpočtu konzultuje spoluobčany ohledně občanů, které oni sami si určí, které oni eh, předepíšou v podstatě nebo určité ehm, tomu ehm, veřejnému orgánu. A na základě této konzultace, kdy oni mu řeknou, co by si přáli, jaké mají priority a každý občan, když, když řekne, já bych chtěl tento, tento nebo tento projekt, tak oni jak stanoví uh, ty priority, ne já. Já jim jenom řeknu, kolik mám peněz, co se dá a co se nedá. Ale tím pádem ten občan potom má určitou odpovědnost, je do toho zapojen, cítí eh, určitou spolu zodpovědnost za ten projekt. To, to není o volební kampani, kde někdo něco slíbí a pak splní nebo nesplní. Tady jde eh, o to, jakým způsobem zorganizovat takovou debatu, z níž pak veplynou ty priority. Já jsem z na Pokyju, kde přes 300 eh, tisíc lidí, ale dalo by se to dělat i ve mnohem větších městech, dělá se to v San Francisku, v Berlíně. Je to prostě taková týmová práce. Já s, s, uh, se, sice mohu být z vysoké politické funkce, ale nemohu vědět, jaké jsou potřeby těch eh, konkrétních občanů, musím se jich eh, zeptat. Ještě momentík. Očekávám vaše pozměňovací návrhy, protože všichni chceme eh, dospět ke zprávě, která dosáhne cíle zviditelnění politiky soudržnosti. Děkuji. Bene. Uh, non ci sono altri interventi. Ah, Děkuji bardzo, pane předsedající. Doslovně e, jedno. Děkuji, pane předsedo. Jen velice stručně chtěl bych poděkovat panu Budovi e, za tuto zprávu, která poukazuje na opravdu vysostně závažný problém, tedy komunikace, to sdělování o prostředcích EU, tedy strukturální investiční fondy a užívání, využívání těch fondů. Já bych chtěl poukázat na dva prvky. V první řadě tedy, že je zapotřebí zajistit rovnováhu mezi těmito aktivitami na podporu protože například v případě Spojeného království je jenom málo těch, kteří asi neslyšeli o dopadech politiky soudržnosti, zatímco v Polsku či v jiných zemích um, více než 70 občanů to zná. Takže je asi paradoxní, že 70 občanů zná politiku soudržnosti a vědí, jaké jsou její dopady, ale ku podivu ji nepovažují za pozitivní, protože jsou tak nějak unavení z těch kampaní. A, takže je třeba nalézt určitou rovnováhu. Tady souhlasím s kolegou Budou že bychom měli bojovat proti těm populistickým heslům Myslíme si, že nejlepším lékem na to je dobrá komunikační kampaň v Unii. Nicméně musíme být opatrní, protože nemůžeme ten euroentuziasmus občanů napojit jenom na finanční prostředky, které jejich země dostávají. Myslím si, že by to mělo být o něčem víc, nejenom se je snažit přilákat prostřednictvím těch prostředků z fondu. Myslím, že by oni by měli oceňovat celý ten vlastně expert experiment, to, co je ta samotná unie. No a na závěr taková trošku provokace eh, z mé strany. Já bych eh, tady očekával, že bychom mohli skoncovat s tou dogmatickou vizí politiky um, soudržnosti. Měl by to být takový ambicioznější projekt. Myslím si, že by bylo zapotřebí skoncovat s tou myšlenkou, aby to byly všechny ty nejrůznější slogany a hesla v těch kampaní v Evropské unii. Myslím si, že by tady měla být určitá kontrola i z toho, za to, co se dělá na úrovni politických skupin. Tedy Chtěl bych ambicioznější projekty. Já nevím, zda víte o tom, že v některých členských státech ty směrnice nebo ty pokyny pro to, aby vlastně příjemci mohli podporovat eh, ty své projekty, aby tedy oznamovali o tom, že přijímali ty prostředky, tak ty pokyny jsou tak přísné, že se tam dokonce stanovují, že to musí být tedy uh, velikost toho nápisu, hustota slov a podobně. No a prostřednictvím prostě takových pokynů a restrikcí asi nebudeme podporovat to, aby občané z toho byli tak šťastní. Děkuji. Jak víte, Hlasování proběhne v květnu a 28. března v poledne končí lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Mm, a souhlasili byste tedy, že schválíme rozhodnutí ze zasedání koordinátorů výtečně, takže tím jsme se dostali na konec eh, našeho zasedání. Má někdo něco do bodu různé? Ne, takže tímto končím dnešní zasedání.